a comenzar la sesión. Tenemos como primer punto del día el informe de financiación. Dobré ráno, dámy a pánové. Začneme. První bod na pořadu jednání je inovativní financování na celosvětové a evropské úrovni. Spravodajkou je paní Podemáta. Mnohokrát děkuji. Já budu velice stručná. Už jsme o tomto tématu dříve hovořili. Nejdříve bych chtěla zdůraznit, že jsme si všichni zajedno. A zpráva o inovačních finančních nástrojích přináší skutečně přidanou hodnotu, především v současné době. Musíme přeskoumat všechna alternativní řešení, a všechny možné zdroje financování. A to především v době, kdy evropské hospodářství, stejně tak jako rozpočty národních eh, Státu eh, mají něco takového za potřebí. A to je velice důležitá dimenze inovativních finančních nástrojů. Další důležitou dimenzí je regulační role těchto nástrojů. A, a tyto nástroje regulace je prováděna jednak prostřednictvím eh, systému eh, dohledu, ale také prostřednictvím zprávy hospodářské ehm, hospodářských politik. Parlament zde má příležitost poukázat na to, že je zde potřeba společenstevní přístup. Tím můžeme vyslat jasný signál evropským občanům, že jsme schopni řešit výzvy, že jsme schopni na evropské úrovni nalézt řešení která mohou doplňovat snahy na eh, vnitrostátní úrovni eh, a tyto snahy nenahrazují, ale doplňují je. Eh, včera už jsme o tom trošku hovořili. Hovořili jsme o balíčku týkající se hospodářské politiky a na této úrovni mohou alternativní zdroje financování fungovat jako cukr, ne jako byč mohou přispět k tomu, aby evropská politika byla efektivnější v oblasti hospodářství. Nyní se podívejme na kompromisní pozměňovací návrhy, který, které jsme po vyjednávání připravili, po vyjednávání se stínovými zpravodaji. A bylo předloženo 200 pozměňovacích návrhů. U některých klíčových témat jsme měli různé názory, nicméně jsme se museli snažit nalézt společné řešení, abychom měli text, který získá podporu a aby Evropský parlament tak měl možnost vyjádřit se jedním hlasem, aby jsme tak vyslali jasný signál Radě a komisi. Kompromisní pozměňovací návrhy, které jsme vypracovali, vycházejí z dvou věcí. Za prvé jde o zdanění finančního sektoru. E, v této oblasti jsme řekli, že v současné době jsou některé věci ještě e, nedořešené, nicméně, že zde existuje celá řada možností. A jde zde především o možnosti týkající se eh, dodatečných příjmů prostřednictvím zdanění finančního sektoru. V tomto kontextu je velice důležitý současný vývoj v rámci G20. Všichni víme, že potřebujeme mezinárodní dohodu k tomuto tématu. A v tomto kontextu je také důležité, abychom se poučili z toho, k čemu došlo. Můžeme se poučit také eh, za praktik v jednotlivých státech. Ukázalo, musíme se zamyslet nad tím, že eh, daně z finančních transakcí mohou mít některé negativní dopady, že finanční transakce se mohou přesunout do jiných států. Nicméně takováto daň by v každém případě přispěla k transparentnosti finančního sektoru. Dále jsme poukázali na to, jak to vypadá s technickými aspekty. Ve chvíli, kdyby byla zavedena eh, daň z finančních transakcí, řekli jsme, že by to přineslo přidanou hodnotu a pokud bychom měli tuto věc organizovanou centrálně, a bylo by to potom tedy snaží také na technické úrovni. Dále je zde apel na Evropskou komisi, aby provedla hodnocení dopadu, aby zhodnotila geografické rozdíly a rozdíly v koeficientech a také, aby se podívala na to, kdo bude odpovědný za náklady na toto zdanění. rovněž je zásadní otázka využití příjmů. Zde jsou některé stále ještě otevřené body. V čísle 1 se hovoříme o usnesení Evropského parlamentu z března. Hovoří se zde o hodnocení dopadů, pokud jde o daň z finančních transakcí v Evropské unii. Poté co jsme se minulé úterý sešli se stínovými zpravodaji ve Štrasburku. Připravili jsme e, návrh ze strany EPP k tomuto tématu. V, zde se opět odkazuje na další e, body v usnesení z března. E, chceme nalézt společný přístup a navrhujeme, aby se používal pojem daně ve finančním odvětví. Eh, daně, ať už na evropské nebo mezinárodní úrovni. To je formulace, která eh, může být akceptována. A díky tomu je možné dosáhnout schody. Eh, pokud jde o bod 7, ten je ještě otevřený, k tomu jsme provedli některá vyjednávání a připravili jsme kompromisní pozměňovací návrh. Je zde um, bod 73 zprávy Beres. Eh, tento bod by měl být přenesen do bodu 7 tohoto usnesení. A protože zpráva Beres byla přijata v plénu. Já bych chtěla poukázat na to, že tímto bodem, bodem 7, se snažíme Poukazujeme na to, že je třeba dosáhnout dohody na mezinárodní úrovni, pokud jde o e, daně z finančních transakcí a pokud to možné nebude, měly by se dělat aspoň první kroky na úrovni EU. Dále, pokud jde o zdanění finančního odvětví, o druhou část, ehm, zde jde o eurobondy. E, zde máme nový titulek, který zaručí to, aby bylo jasné, e, jaký rozdíl je mezi investičními eurobondy a evropskými dluhopisy. Zde jsme dosáhli kompromisu. Poukazujeme na skutečnost, že už v dnešní době probíhají zásadní diskuse k tomuto tématu a že tyto diskuse jdou tím směrem, že um, eurobondy by měly být využívány takovým způsobem, aby představovaly určitý způsob zprávy dluhové politiky. Dále jsme zde přidali něco z usnesení parlamentu z prosince. Jedná se o mechanismus stability. A na základě tohoto usnesení, tohoto nedávného usnesení, se zde stanovuje, že parlament chce vyslat jasnou zprávu komise, komisi, aby přeskoumala jaký vliv mohou mít evropské dluhopisy. A dále se zde hovoří o evropských investičních eh, dluhopisech, které by měly přispět k posílení investic a k dosažení cílů EU 2020. A pokud je o zdanění energetického odvětví, zde můžeme podpořit návrh komise je zde princip eh, znečišťovatel platí. Něco takového by mělo platit také právě v oblasti zdanění energetického sektoru. A Jde o to, abychom nezdaňovali tolik práce, ale abychom zdaňovali spíše ty, kteří znečistují životní prostředí. Shodli jsme se na tom, že je potřeba znaž, s, s, zdanit energeticky náročná odvětví. Eh, zde je možné zohlednit kritéria jako emise CO2. A eh, takovéto zdanění emisí CO2 eh, by mělo dvojí přínos, protože takovéto zdanění může vést ke změně chování a zároveň by to mohlo přispět ke mezinárodní dohodě na úrovni G20. Zároveň je možné mít na úrovni VTO takzvaný Border Tax Adjustment, což by bylo zdanění emisí CO2 v podobě daně z přidané hodnoty. A dále jsou zde některé návrhy z výboru ITRE. Pokud jde o financování vývoje, zde se nám také podařilo dosáhnout kompromisu. A zde nás podporuje také výbor pro rozvoj. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct na tomto místě. Ještě jednou bych chtěla srdečně poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci, za to, že byli ochotni přistoupit na kompromisy. A doufám, že se nám podaří u čísla 7 eh, překonat ehm, rozpory, protože eh, by nám to umožnilo nalézt řešení u tématu, které je nesmírně zásadní a zároveň by nám to pomohlo eh, dále posunout evropské zájmy. Zároveň by se nám tím podařilo zvýšit důvěryhodnost parlamentu a soudržnost v oblasti, této politice v období, které je pro Evropu problematické. Mnohokrát děkuji, paní Podimato. Nyní předávám slovo a eh, zástupci za EPP Danuta Hübner. Děkuji za slovo. Pouze bych chtěla říci, že celá záležitost je nesmírně obtížná, nesmírně citlivá a myslím si, že se nám povedlo, nám zpravodajům, opravdu dosáhnout hodně, udělat opravdu veliký kus práce, pokud jde o ten konečný kompromis. Ovšem, jak už se zmínila zpravodajka, paní Podimate, tak nás čeká ještě ta závěrečná rovinka, abychom dokončili tento kompromis, abychom ho dopracovali. Já si myslím, že i politicky by bylo dobré, pokud by se nám povedlo dosáhnout tohoto společného stanoviska. A já skutečně doufám, věřím, že se nám to povede v následujících týdnech i potom u hlasování. Nemusím opakovat to, na čem jsme se už domluvili. Možná velice stručně bych se věnovala pouze několika málo rozdílů, u kterých ještě probíhá diskuze, jistě jak chápete, i z toho, co říkala zpravodajka paní Podimata. Je to záležitost, která je zde nejdůležitější, to znamená zdaňování finančních transakcí. Zpravodajka by chtěla zachovat text tak, jak to bylo odhlasováno už i u zprávy paní Berešové. To znamená, že bychom měli tuto daň FTT na evropské úrovni. Je to považováno v tomto textu za zrealizovatelnou možnost. My jsme si vědomí potenciálních výhod tohoto přístupu, ale i nevýhod. To znamená, pokud bychom zavedli tuto daň FTT na evropské úrovni a právě proto s ohledem na důležitost celé záležitosti bychom měli počkat na analýzu dopadu a podívat se opravdu velice pozorně na celou záležitost, jakmile to bude všechno dokončeno před koncem léta tohoto roku, tak uvidíme, zdá se nám bude stát vhodné pokračovat tímto směrem, ovšem pouze za tohoto předpokladu, čili musíme opravdu se snažit v těchto následujících dnech zjistit, jak daleko bychom mohli zajít při hledání kompromisního návrhu. Souhlasím se zpravodajkou v tom, že u jedničky, u odstavce 1, tam máme odkaz na usnesení z března loňského roku. Já předpokládám, že by se nám mohlo povést nalézt dohody v této oblasti Máme zde to uznesení v té formě, jak bylo odhlasováno. Pokud jsem to pochopila správně, tak pokud jde o zdaňování uhlíku nebo eurobondy, že se nám povedlo dosáhnout dohody a rovněž si myslím, že budeme schopni finalizovat i ty odkazy, reference na řízení jednotlivých potenciálních zdrojů z transakcí nebo teda z finančního sektoru, zdaňování finančního sektoru. Čili, jak už jsem se o tom zmínila na počátku, ještě jsme nedosáhli úplně mm, toho konečného řešení, ovšem myslím si, že se nám to povede před hlasováním příští týden. Děkuji za pozornost. Děkuji. Poprosíme pana Smise. Děkuji za slovo pane předsedo, a já bych chtěl poděkovat rovněž zpravodajce paní Podimata. Samozřejmě i, já už se o tom zmínila Danita Hybner, je to nesmírně složitá záležitost, my to všichni víme, už jsme o tom diskutovali, měli možnost několik hodin to prodiskutovat za nás, za ALDE. Si myslím, že se nám povedlo dosáhnout ve Štrásburku minulý týden určitého závěru v tomto ohledu. Dva problémy, které zůstávají, je daň FTT samozřejmě, to je první problém, a poté eurobondy. Ovšem, já si myslím, že ty eurobondy to je jednodušší problém. A dále zde máme ten společný text, na kterém jsme se domluvili v loňském roce. U daně FTT bych se rád zmínil podobně jak už o tom hovořila paní Hypnerová, o textu kolegyně Berešové. Tento kompromis byl obtížným kompromisem, nebylo to jednoduché ze strany zelených. V, poslední, v té poslední etapě přišel ještě ústní pozměňovací návrh, ovšem z našeho pohledu za ALDE my jsme byli ochotní nakonec akceptovat celý tento text, i když jsme hlasovali proti části, která hovoří v tom smyslu, že EU by jsme měli zavr, eh, zavést už v, tom první, v té první etapě. I když teda to je v textu zahrnuto, tak bychom hlasovali pro zprávu kolegyně Berešové. A myslím si, že bychom nyní měli postupovat stejně. Já si myslím, že to je právě ten kompromis, eh, který se nám povedlo dosáhnout minulý týden ve Štrásburku. Všem Nevím, zda to tak vnímá i EPP, protože i pro nás, i my v naší frakci potřebujeme vědět, zda podporujete tuto zprávu. To znamená, pokud tento text, pokud takovou část bude součástí textu, protože jinak by pro mě bylo obtížné přesvědčit některé z mých kolegů, kolegyň, protože jinak by se jim ten text takto nelíbil. To znamená, že by to byl mm, ten první krok, ten evropský, ta evropská eh, daň, to si myslím z mého pohledu je největší problém, ale jinak si myslím, že se nám povedlo dosáhnout kompromisu. A ještě jednou na závěr děkuji. La Danuta Hubner Děkujeme. Paní Hybnerová bych chtěla objasnit stanovisko své frakce ano, já jsem se snažila opravdu, co možná nejasněji, to vyjádřit v této etapě, ovšem zde se neschodneme, my nejsme schopni to akceptovat, to znamená vlastně týden před tím konečným, před to konečnou lhůtou, my nejsme schopni akceptovat to znění, které bychom vzali, převzali přímo z té zprávy z loňského roku, kde se hovoří to, že zavedení této daně FTT by měla být co nejšířeji založena a pokud k tomu nedojde, broadly base v angličtině, to znamená ten široký základ, my jsme to pochopili, to v podstatě není úplně nejasnější znění, to znamená globálně v TTA. Pokud, k tomu, pokud tomu tak nebude, tak by měla být zahrnuta nebo zavedena na evropské úrovni v, tom, v rámci toho prvního kroku nebo v rámci té první etapy. My si myslíme, že by tam nemělo být zavedeno to tím, tím přímým způsobem. Myslíme si, že by to mělo, že bychom měli počkat na analýzu dopadu ze strany Evropské komise. Myslím, že už asi třikrát komisař i u nás řekl, že by chtěli připravit tuto analýzu před létem tohoto roku. A myslím si že pouze pokud komise shledá za vhodné to, aby tato daň byla opravdu zavedena na evropské úrovni, případě, že by byla zamítnuta jinými zeměmi na globální úrovni. Pouze v tomto případě by jsme považovali tuto možnost FTT na evropské úrovni za vhodnou. Ovšem bez této analýzy dopadu ze strany Evropské komise nejsme schopni to podpořit, protože máme pocit, že v podstatě nejsme schopni jak si srovnat ty vztahy mezi potenciálními výhodami a nevýhodami této daně FTT na celoevropské úrovni, čili tímto způsobem bych to asi objasnila, to naše stanovisko. Samozřejmě, že jsem si vědomá toho, že nás čeká ještě několik následujících dní, kde se budeme snažit finalizovat tento text tohoto dokumentu, čili asi, asi takto. Děkuji. Děkuji za slovo. Děkujeme. Děkujeme. A nyní bych se zeptal komise, Evropské komise, kdy tento dokument, o kterém hovořila paní má bude k dispozici. Já jsem, teď, teď, jsem, teď jsem to neslyšela. Ne, já teď se obracím na komisi. Obracím se na komisi to znamená, jaká je ta lhůta, ten, pokud jde o analýzu dopadu, kdy nám to předloží. Já samozřejmě nemohu zatím říct si více, než řekl komisár před dvěma týdny. To znamená, ano, tak asi, to znamená, čekáme, že budeme analýzu dopadu eh, v tom letním období bychom ji měli mít. Eh, el señor, ahora tengo al señor Lam, eh, Philip Lambert de Los Verdes. Philip. Gracias, presidente. Nechtěl jsem zasahovat do diskuze mezi liberály a EPP, ale hm, Dovolte, abych přece jenom něco řekl. Já eh, oceňuji postup jak eh, Danuty, tak všech ostatních, kteří se zapojili do diskuze. Myslím si, že jsou to cené příspěvky. Ale musím být eh, upřímný. Já se snažím navázat na včerejší diskuzi o ekonomickém řízení. Já teď se obracím především na EPP a ALDE s tím, co říkám. Vaše obě frakce hodně trvají na tom, aby abychom dosáhli rychlé konvergence eh, k udržitelným veřejným financím, což znamená, že musíme hodně zkrátit eh, výdaje a samozřejmě také snížit zadluženost. To myslím jste řekli zcela jasně, ale zároveň vaše frakce říkají, že je třeba investovat do eh, cílu Evropa 2020 a součástí té investice jsou i investice ze soukromého sektoru, ale rovněž i z veřejného sektoru. A pokaždé, když začneme diskutovat o zdrojích, které by nám umožnily skutečné investice do cílu strategie Evropa 2020, tak při, u každého takového tématu, pokud dojde na zdroje, tak říkáte eh, buď to ne, a nebo řeknete, měli bychom se nad tím ještě eh, zamyslet, nebo proveďme analýzu dopadu. A mě to trochu mate, protože nechápu, jak chcete skloubit eh, tu snahu po úsporných opatřeních a zároveň to eh, že chcete investovat i cílu do Evropy 2020, protože jediný způsob, jak vyřešit tuto rovnici, která podle mě nemá řešení, je, že pokud nemůžeme zdanit společnosti, eh, což je ten společný základ pro eh, zdanění eh, korporací, tak Dobře, tady si to více po, po, prostudujeme pak eh, tady máme možnost eh, více eh, zautočit proti daňovým podvodům, tak potom nám zbývá jediný další zdroj veřejných financí a to je zdanění příjmu. A teď myslím příjmu pocházejícího z práce, produkovaného prací, to znamená zdanit ti, kteří přispívají svými hm, schopnostmi společnosti, což jsou ty nejslabší. Můžete buď to zdanit, anebo jim dát méně, pokud jde o veřejnou podporu Eh, dotace, eh, výpomoc v nezaměstnanosti a tak dále. Eh, jinými slovy, slovy já bych byl rád, kdybyste mi vysvětlili, jak chcete tuto rovnici řešit. Jaká čísla tam podle vás patří, protože upřímně řečeno já absolutně nechápu, kam směřujete. Můj návrh je tedy takový, abychom se přidrželi znění zprávy paní Berešové a pokud eh, eh, s tím máte problém, tak přineste alternativy, ale důvěryhodné, protože ty, eh, co navrhujete, znamená, budeme zkrátit výdaje a žádné zdroje navíc nebudou. Ale to, to mi nedává smysl. Jak to chcete vysvětlit občanům? Pokud to dokážete vysvětlit, já se velice rád poučím. Podle mě to totiž je zhola nemožná věc. Děkuji. Merci, Filip. Děkuji Filipe a nyní předávám slovo panu Strejčkovi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já nechci eh, nějak prodlužovat to, co už přede mnou řekl eh, velice dobře pan eh, Lambert. Eh, jehož některé názory znějí velice zajímavě, ale pokusím se soustředit eh, spíše na zprávu paní Podimata a Velice rád bych ocenil její práci, kterou odvedla na této zprávě. Je to komplikovaná záležitost, záležitost eh, komplikovanou strukturou a jako řekl pan Lambert, eh, pro některé členské státy je to opravdu ehm, věc eh, těžko stravitelná. Tak to zkrátka je. Také nechci příliš opakovat své první postřehy, které jsem zde zmínil k tomuto tématu, a tady k tématu inovativního financování. V tuto chvíli nejsme nikde uprostřed, ale úplně na začátku období fiskální konsolidace. A v jednotlivých členských státech Evropské unie, podle mého názoru a také podle názoru ECR, eh, bychom se by se toto období konsolidace mělo projevit také tady, v Evropském parlamentu. Takže těžko bychom se měli, těžko se vyhnout takovým e, e, větám či zněním, v nichž zazní, že evropské instituce a jejich programy už dále nemohou pokračovat, e, takže budou jenom eh, zlehka eh, krátit eh, výdaje rozpočtu. Ale to je jenom takový mm, postřeh, který jsem chtěl mm, zopakovat. Jinak plně souhlasím s paní Hybnerovou z EPP, pokud jde o FTT a FAT, pokud budou tyto daně implementovány pouze na evropské úrovni, tak navýší zátěž pro finanční instituce a důsledkem bude to, že společnosti v Evropské unii budou méně konkurenceschopné ve srovnání se zbytkem světa. Jak říkám, jedná se o velice komplikovanou záležitost eh, postoj a některé členské státy, a my zajistíme, aby tomu tak bylo v radě, Eh, některé státy tato opatření, jako je FAT a FTT, určitě zablokují podle našich informací, které máme ze zdrojů v Evropské radě. Takže zřejmě nepodpoříme žádný pozměňovací návrh, který převádí více eh, pravomoci v oblasti zdanění nebo pokud jde o výběr dalších daňových příjmů eh, směrem k evropským institucím, na evropské instituce. Pokud nebude existovat eh, řádná mm, zásada odpovědnosti a transparentnost eh, a jasná proveditelnost, tak by se jednalo o velice nebezpečný krok. Nepodpoříme tedy jakýkoliv pokus, který by znamenal, že se budou půjčovat další peníze z členských států a od eh, občanů členských států, protože to jsou v konečném důsledku daňoví poplatníci. To jsou a k tomu by eh, mohla vést eh, některá eh, prohlášení zprávy paní Podemata. Jinak souhlasíme se vším v této zprávě, kde se hovoří o tom, že třeba restrukturalizovat fiskální politiky a také národní rozpočty, tak aby bylo možné rozpočty skonsolidovat a zmodernizovat, aby odpovídaly dnešnímu světu. Chceme vás ujistit, že náš postoj je takový, že se chceme vyhnout jakémukoliv eh, sociálnímu nepokoji eh, v důsledku implementování zásadních strukturálních eh, reform, jak na, na úrovni členských států. Teď pokud jde o eurobondy, A zde to vidím tak, eh, že na eurobondy lze nahlížet z různých ideologických hledisek. A samozřejmě eurobondy mají tudíž své výhody i nevýhody. Mám ovšem podezření, že eurobondy by mohly otevřít cestu eh, k dalším rizikům. Navíc je tady myšlenka eurobondu jakožto eh, takové skryté eh, cesty, jak sfederalizovat národní zadluženost, zadluženost jednotlivých členských států, což je zcela nepřijatelné. Naopak zdůrazňujeme nutnost zefektivnit všechny současné finanční nástroje, které k dispozici máme, namísto toho, abychom hledali nějaké nové zdroje. Jinak děkuji ještě jednou paní Podimata, Podimata za vaši práci. Toť moje postřehy. Děkuji, pane Strejčku. A nejprve eh, pan Klute, ale ještě poznámka směrem k komisi. Pokud jde o tu studii o posouzení dopadu, tak eh, na tom slyšení komise prohlásila, že dostaneme tento dokument do léta příštího roku, ale mně se zdá, že to je příliš dlouhý termín na jeden takový dokument. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní kolegyně Podemáta. Myslím si, že odvedla velmi dobrou práci. A myslím, že zde Eh, shrnula velice eh, dobře ty různé příjmy, možnosti příjmů pro Evropskou unii. A zároveň zohlednila požadavky eh, ze strany levice, pokud jde o daň z finančních transakcí, eurobondy a tak dále. Nicméně zásadní jsou zde detaily, ty kompromisy, které byly vyjednány. Ehm, my jsme se toho plně neúčastnili, já se za to omlouvám, protože jsme neměli čas. Já se na to ještě podívám a budeme se muset podívat na to, co z toho můžeme podpořit a co nikoli. Nemohu to na tomto místě ještě říci. A chtěl bych ještě hovořit o tématu e, mezinárodní nebo e, evropské daní z finančních transakcí. Já jsem poukázal na to, že by možná stálo za to nejdříve zavést evropskou daní z, daň z finančních transakcí. Na evropské úrovni totiž máme odpovídající struktury, máme zde Evropský parlament, máme zde rámec, v rámci kterého bychom to mohli zavést. Evropská unie je relativně velký hospodářský prostor, je to jeden z největších hospodářských prostorů a tak si může dovolit něco takového zavést bez velkého rizika, pokud jde o dopady. Na mezinárodní úrovni to ale vypadá komplikovaněji. Eh, na mezinárodní úrovni chybí takovéto struktury, které by umožnily eh, v krátkém výhledu a efektivně dosáhnout dohody. Kdo je vyjednávacím partnerem na mezinárodní úrovni? Jak by to mělo být zorganizováno? Já si myslím, že je to něco, eh, co bychom si mohli přát na mezinárodní úrovni, mít takovou tu daň z finančních transakcí, nicméně to bude problematické. A tak eh, bych byl rád, kdybychom se mohli dohodnout na tom, že bychom to nejdříve zavedli na evropské úrovni. To je proveditelné. Je to oblast, na kterou eh, můžeme mít vliv a myslím si, že této příležitosti bychom měli využít. Chtěl bych podpořit to, co řekl Filip Lambert. Nechci to opakovat, zkrátka bych to jenom chtěl eh, podpořit a zdůraznit. Chtěl bych to ale doplnit o jednu věc. Filip Lambert hovořil o investičních aspektech strategie EU 2020. Já bych chtěl poukázat na to, že minulý rok jsme měli eh, rok boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. Už jsem to řekl včera. Komise k tomu eh, předložila platformu, stanovila dobré cíle, ambiciozní cíle pro boj proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. A tyto cíle je třeba naplnit, ale něco takového nebude možné bez dalších finančních prostředků, nebude to možné ve chvíli, kdy budeme pouze šetřit. Musíme mít tyto cíle na paměti a já si myslím, že je zásadní, aby Evropská unie zajistila v dlouhodobém výhledu dosažení těchto cílů, protože to představuje určitou přidanou hodnotu EU. Takže bych chtěl zdůraznit, že je nutné, abychom se snažili o finanční konsolidaci na evropské úrovni a mezi jednotlivými členskými a, a mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Klute. Za několik minut bychom měli začít hlasovat, přitom tady mám ještě pět žádostí o slovo takže vás poprosím, abyste byli co možná nejstručnější. Nejprve Vicky Ford. Děkuji. Já se chci vyjádřit k tématu eh, projektových bondů. Máme k tomu několik pozměňovacích návrhů. Vy říkáte, že jsou začleněny do těch kompromisů, ale já tam nevidím žádná klíčová slova z těch svých pozměňovacích návrzích. Já myslím, že kompromisní pozměňovací návrh, jak tomu rozumím já, že je, že tam to hlavní z těch našich návrhů začleníte. A jsou tady dvě věci, které eh, jsem zmínila u projektových eh, dluhopisů a nejsou podle mě nějak kontroverzní neříkají, že jsme proti projektovým dluhopisům, pouze to, že jsou tady nějaké podmínky, které je třeba eh, zrealizovat. Ten první pozměňovací návrh eh, se týká i toho, co jsme řešili u EIB. Tak první věc, když eh, máte projekty PPP, u těchto projektových dluhopisů vznikají jakési podmíněné záruky a ty musí být jasně Eh, vydány na světlo, musí tady existovat jasná odpovědnost, míra rizika a tak dále. Takže buď to chci, aby toto se odrazilo v kompromisním návrhu, nebo o tom musíme hlasovat separátně. Druhá věc se týká transnárodních, přeshraničních projektů. Tam musíme hledat opět eh, morální rizika. I tady vás si poprosit to zohlednění mého názoru. Víme, že členské státy jsou velice senzitivní, pokud jde o otázku eh, takových společných záruk u přeshraničních projektů, takže bych byla ráda, abychom přeskoumali, jak bychom mohli využívat eh, chytře financování tak, abychom se vyhnuli těmto případným eh, eh, rizikům. Bylo by to vše jednodušší. Chci, abychom hlasovali o tomto mém pozměňovacím návrhu separátně, nebo to skutečně zahrnuli do pozměňovacích návrhů. My jsme tady hovořili eh, s komisí eh, o finančním inženýrství a eh, těchto dluhopisích. Já myslím, že bychom se měli vyhnout tomuto názvu, alespoň v angličtině má to nepříjemné konotace. A uh, Teď eh, ještě k evropskému eh, rozpočtu. Já myslím, že ten by měl mít dostatečnou úrovu, úroveň eh, transparentnosti, jít dopředu s prognozami na nějaké tři roky, jak jsme o tom mluvili včera. Myslím, že to by značně zlepšilo, změnilo povahu evropského rozpočtu. Já doufám, že podpoříte můj pozměňovací návrh, který žádá, aby evropský rozpočet byl stejně transparentní jako rozpočty členských států. Děkuji. Děkuji ti, Vicky. A nyní pan Luman, prosím. Dankeschön, Herr Möchte mich bitte... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Podematě za tu obrovskou práci, kterou odvedla a děkuji také stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Vím, že tato věc je kontroverzní a že to bude dlouho trvat, než vyřešíme otevřené otázky. Vážení kolegové, chtěl bych vzpomenout jedno ekonomické datum. Proč vedeme tedy tuto diskusi? Tuto diskusi nevedeme proto, že socialisté nebo někdo jiný rádi hovoří o nových příjmech. A kolego Ferbre, a mohu vás upozornit na to, že toto je seriózní téma a je velice vážné. Pokud se podíváme na eh, zadlužení v eurozóně v roce 2007, uvidíte kolegové, uvidí to také paní Hübnerová a Víto ze svých odborných zkušeností, že před eh, tím, když finanční krize vypukla, jsme měli zadlužení asi 60 To znamená, že to bylo na té hranici. Dnes je veřejné zadlužení více než 80 Proč je tomu tak? Má to tři důvody. Důvodem je mezinárodní finanční krize, Evropská unie a Evropské společenství na to reagovaly tak, že mezi 25 až 30 procenty hrubého domácího produktu využili na to, aby sanovali problematické banky. Bylo to 25 až 30 hrubého národního produktu. A reálná finanční krize a tak poté skutečně nastala. A to vedlo k velkým problémům a k velkému zadlužení. Před několika dny jsme zde měli pana Šemetu a e, přišlo mi, že úplně nechápe e, situaci. A chápu, že zástupce komise nemůže odpovědět na naši otázku, když na to nedokáže odpovědět pan Šemeta. Včera jsme zde měli zástupce e, předsednictví rady a nic k tomu nebyl schopen říci, protože mi připadá, že nejsou schopni a postavit se dramatičnosti této situace. Paní kolegyně Hybnerová. A když se parlament a tento výbor budou účastnit a té praxe rady a komise, že se nic nedělá, poté je možné, že za několik let, já bych si to nepřál, ale může se stát, že až se eh, situace zhorší, možná nebude existovat žádná uh, eurozóna, uh, do které chce uh, vstoupit Polsko a Eh, možná Švédsko do té doby vstoupí, ale eh, možná eurozona existovat v té době už nebude. A to je důvod, proč my musíme jednat. Tento parlament má odpovědnost vůči všem občanům, vůči svým občanům. A z tohoto důvodu je nutné mít jasný postoj. Já eh, děkuji kolegovu, kolegu Šmitovi za jeho flexibilní postoj v této otázce. Zazněla zde jedna formulace ze strany EPP dnes. Já nechápu, proč zpráva paní Voltman Kohl je zdržována a tak dlouho, dokud komise neprovede hodnocení dopadu něco takového, podle mého názoru není možné čekat tak dlouho. Děkuji. A vzhledem k tomu, že už nemáme dostatek času, Prosím, snažte, snažte se být struční. Markus. Děkuji, pane předsedo. Poukázte, poukázal jste na to, že už při svém slyšení řekl komisař, že provede hodnocení dopadu. A minulý únor jsme měli otázku k ústnímu zodpovězení v parlamentu. Opět a to bylo slíbeno. A pane kolego Bulmane, čas je zde velice důležitý. Samozřejmě na to musíme vůči komisi poukazovat. Základním tématem, o kterém zde dnes hovoříme, jsou inovativní finanční systémy na evropské a mezinárodní úrovni. A já nevím, jestli eh, jenom zavádění nových daní je inovativní financování. O tom samozřejmě musíme hovořit, kolego Lamberci. Vy znáte odpověď. Um, ale my známe ještě jinou odpověď a z tohoto uh, důvodů jsme každý v jiné straně. Pravda je ale následující. Pokud eh, je pravda to, co říkáte, musíte také upřímně eh, připustit, že by potom bylo nutné změnit celý eh, systém financování. Přece není řešením zadlužení členských států to, že zadlužíme ještě Evropskou unii prostřednictvím eurobondu. Když Ehm, země jako Řecko už eh, ne, nebude platit 10%, eh, ale 4 nebo 5% eh, úroku za svých dluhů, ehm, to není samo o sobě řešení, protože tyto, za tyto dluhy budou potom ručit jiné státy. To znamená, že je zde úzká souvislost mezi jednotlivými věcmi. Není možné řešit problém zadlužených rozpočtů tím, že eh, se budeme zadlužovat někde jinde, nebo že ty dluhy budeme převádět někam jinam. A zásadní otázka je, co je úkol eh, států v 21. století. Je úkolem státu, aby se plně staral o své občany. Takový stát samozřejmě potřebuje eh, více peněz. A nebo je stát 21. století stát, který eh, podporuje podnikání a který nechává rozhodování na svých občanech. Takový stát potřebuje méně peněz. Já si myslím, že řešením není jenom to, že budeme mít nové a další daně. Já budu jenom velice stručná, máme málo času, také chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům a paní Podimata za jejich ochotu, vzhledem k tomu, že bylo jasné z diskuze, že jsou tady velice různé názory, takže děkuji za její ochotu nalézt eh, kompromis a já bych byla velice ráda, abychom jakožto výbor i jako parlament byli otevřeni k dalším možnostem zavádění eh, FTT nebo inovativního financování. A to proto, že eh, vědecké poznatky a důkazy se mění v této oblasti a my nesmíme zůstat eh, ustrnulí. Já bych chtěla říct si kolegům napravo, eh, že kdyby se ukázalo, že to nebude mít dopad na konkurenceschopnost a zisk, tak řeknete určitě ano, to je jediná podmínka, kterou máte, proto eh, ji nechcete zavést, ale některé výzkumy ukazují, že na skutečně nízké úrovni nebude žádný dopad na zisky. A Například eh, britská vláda se rozhodla eh, nepodnikat žádné kluky v této eh, oblasti, ale zdá se tedy, že kolegové, to bych chtěla říci, že také čekám na posouzení dopadu ze strany komise ale vy jste přitom v prvním eh, dokumentu vůbec eh, se nepodívali na žádné důkazy a odmítli jste FTT, ale řekli jste, že jakožto sektor finanční eh, služby nejsou dostatečně zdaněny, že přitom byly značně podpořeny miliardami, biliony z evropských peněz a alespoň eh, v naší zemi bychom byli rádi, aby tady panovala nějaká spravedlnost eh, v hospodářství. A já tedy doufám, že výsledkem kompromisních návrhů bude, že vyšleme jasný signál jakožto výbor, tak jak jsme to udělali ve zprávě Bereš, že tento sektor musí zaplatit eh, svůj eh, díl, musí přispívat ke skutečnému eh, hospodářství v EU. A já myslím, že pokud vyšleme tento signál v těch kompromisních návrzích, tak bude, můžeme hlasovat pro. Vážený pane předsedo, to je skutečně velice komplikovaná rozprava. Možná bychom opravdu se měli snažit mít ještě dosáhnout určité dohody, pokud jde o tu naši zprávu, to znamená, pokud jde o projevení našeho, ehm, naše, naší pozice a já skutečně už o tom nebudu hovořit více, protože jsme o tom hovořili opravdu už velice dlouze. Ildiko, děkuji za slovo. Děkuji. Je pravda, že zde máme skutečně komplikovanou situaci a je těžké s ní něco udělat, ale nemáme zde základní informace pro rozhodnutí. Z tohoto důvodu byl maďarský ministr včera zdrženlivý, pokud je o otázku, na kterou mohl odpovědět ano nebo ne, protože v zásadě neexistuje e, jednoduchá odpověď ano nebo ne. Ano, pokud jde o finanční transakce, e, tyto finanční transakce mohou ohrozit reálné hospodářství, ale to není nic nového. ve chvíli, kdy jednáme v rámci G20, neměli bychom poukazovat na to, že inovativní financování znamená zkrátka zdanění, i když se jedná o daň z finančních transakcí. Já se domnívám, že v takto eh, těžké situaci, eh, ačkoliv je třeba učinit rychlá rozhodnutí, není možné je přehnaně hnát ku předu jak můžeme dosáhnout toho, abychom měli studii včas. Není přece možné, aby eh, takhle potřebná studie nebyla provedena během jednoho roku od té doby, co se o ní eh, požádá. Já žádám Evropskou komisi, aby tuto studii předložila co nejrychleji. Pozměňovací návrh 24 eh, souvisí s odstavcem H Jde zde o to, že pakt stability a růstu, který má být prostředkem a k cíli, nefunguje sám o sobě. Hovoří se zde o kontrolách, které by měly předcházet tomu, že nevznikne taková situace, jaká v některých členských státech vznikla. A pokud řekneme, jaké důvody měla tato krize. Myslím si, že je potřeba podívat se na změnu tohoto pozměvacího návrhu. Děkuji. Máme zde ještě dva, kteří se hlásí o slovo. Takže prosím vás, a buďte struční. Kolega Lambert žádám, aby byl stručný. Velice, opravdu velice stručně, pouze abych reagovala na Markuse asi 30 vteřin. Ano, čili to znamená, že vy chcete vlastně jaksi eh, smrště ten stát a aby tam bylo více prostoru pro podniky. Já chci říct si pouze jednu věc. Když se podíváme na vaši zemi, to je pravděpodobně nejlepší nebo má nejlepší výkon v Evropě. Ovšem k čemu to vedlo? K tomu, že ten finanční sektor je eh, příliš obrovský a 7 milionů eh, pracujících jsou ve svízelné situaci. To znamená, že otázka zní a můžete mi odpovědět někde na chodbě, Skutečně si myslíte, že najdete dostatek klientů pro tyto podniky, když v podstatě dojde k jejich ochuzení? Kde je, kde je budete hledat? To je můj dotaz. Děkuji. Možná někde u kafe si to můžete prodiskutovat, pane Šmite. No, já si myslím, že naše moje země si na tom, na tom není až tak špatně, my nemáme nějaké chudé pracující. Já jsem optimista, já si myslím, že eurozóna opravdu se posílí a že dojde k velikému úsilí z této strany a Švédové nebo Poláci, my v podstatě, nebo ty země, které jsou v, mimo eurozóny, budou mít větší problémy. To znamená, že jsem optimističtější než pan Bulman, protože ta alternativa by byla opravdu katastrofou. Já jsem pro daň CCCTB, já jsem pro větší transparentnost, to není problém. Ovšem nejsem, pokud je o FTT, tam nejsem přesvědčen. Proto takto vystupuji. A paní Hypnerové bych chtěla říci, že jsme hlasovali pro zprávu paní Berešové. Nakonec, ano, je to pravda, ovšem bylo tam oddělené hlasování, pokud jde o ty evropské záležitosti a proto si myslím, že bychom mohli s tím i v této zprávě. A to bych ovšem ale chtěl vědět předtím, než začnu přesvědčovat ostatní rozlobené kolegy v mé skupině. Čili nyní paní Hybnerová, prosím. Já ano, mně se samozřejmě líbí, když někdo reaguje a zmiňuje moje jméno, tak bych ráda rovněž reagovala. Prosím vás, my zde nehovoříme pouze o FTT, ale i FAT v rámci této zprávy, paní Podimata. Prostě nemůžeme se tvářit, že to je jediná věc, kterou přijímáme či odmítáme. My jsme v podstatě mm, vlastně otroky různých ekonomických teorií a to není žádná ostuda, měli bychom si to spíše uvědomit. Samozřejmě, že souhlasím se vším, co bylo řečeno potřebujeme růst, ekonomický růst, to je naše největší obava. Ve stávajícím době potřebujeme finance, hodně financí a musí tyto finance pocházet jednak z veřejných zdrojů, národní rozpočty, EU rozpočet a samozřejmě, že i soukromé financování. A jelikož došlo k velikým škrtům na straně členských států a i rovněž, když hovoříme o tom víceletém finančním plánování, našem přístupu k tomu, tak si myslím, že zde hovoříme především o tom finanční sektor, pokud o kapitálové trhy, bankovní sektor, zdaňování této oblasti, to bude nesmírně důležitá záležitost a jistě se mnou budete souhlasit v tom, že když tvoříme a realizujeme veřejné nástroje veřejných politik, tak to minimum, které bychom z těchto nástrojů měli získat, je to, že nebudou podkopávat kapacitu soukromého financování nebo financování, které je k dispozici na soukromé straně, to znamená na podporu růstu. Právě proto bychom měli být téměř přesvědčeni o tom, že dojde k čistému nárůstu tohoto financování, pokud budeme aplikovat nějaké nové nástroje v tomto ohledu. Když se podíváme na to, co se děje na kapitálových trzích v současné době, když se podíváme na to, jak, jak na tom kapitál je, když se podíváme na banky, já mám určité obavy, pokud jde samozřejmě o likviditu, o zdaňování v této oblasti. Právě proto opravdu nevím, nevím, zda získáme více financí pro růst, pokud budeme aplikovat FTT pouze na evropské úrovni. Čili skutečně v této oblasti nejsem přesvědčená a je pravda, že pro nás, pro EPP, je to obtížné, právě proto chceme počkat, chceme počkat, doufáme, že to bude pouze těch pět měsíců, abychom od komise dostali jasnější obrázek. Možná je to špatný přístup, ale alespoň založíme naše rozhodnutí na něčem, o co se budeme moci opřít. A nebude to pouze určité politické stanovisko. Já to chápu, ovšem v této oblasti bychom měli jít nad rámec politických pocitů, protože ty dopady mohou být opravdu velice rozsáhlé. Děkuji Silvi dám, dám, dám ti slova, ale opravdu, opravdu velice stručně pouze, aby si opravdu, ne, protože máme ještě několik dní do hlasování. Ano, velice stručně, já to chápu, že se snažíme nalézt společné stanovisko, já to chápu, jsem ráda. Ovšem, vadí mi, když hovoříme, ano, globálně s tím souhlasíme, ovšem my víme, že na té globální úrovni to přece nebude, nebude prostě zítra, neměli bychom lhát našim občanům. Ano, když řekneme ano, v, po, v pohodě, um, souhlasíme s tím, ovšem, globálně řekneme maňána, prostě nevíme, kdy to bude realizováno. Proto bychom měli opravdu říct, ano, trh, trhy na globální úrovni mají samozřejmě dopad na náš politický program a to je pravda. Čili státy i evropská úroveň, eh, na evropské úrovni samozřejmě zjistíme nakonec, že nás předběhnou po technologické úrovni. Máme zde určitě určitou manévrovací možnost na evropské úrovni, to bychom si měli uvědomit. A dál, další záležitost, kde vidím veliké obavy, ano, my samozřejmě jsou zde záležitosti, které očekáváme od komise. My jsme minulý týden ohledně hospodářské soutěže, pan Epping tam nebyl, pan komisař Almunia tam nebyl, my už jsme požadovali určité věci, dokonce předloni nikdo ovšem nereagoval, čili ano, my v podstatě neustále požadujeme po komisi nějaké zprávy a <laughs> abych to řekla, jak si slušně, komisi je to úplně jedno. Ano, tato zpráva paní kolegyně má zajímavé body, všem inovace prostě může fungovat tam, kde to nefunguje. Pane, já souhlasím s Markusem, když se podíváme na to, že komise vlastně chce zvýšit HDP já si myslím, že bychom ovšem my té v Evropském parlamentu neměli zapomínat ani na spravedlnost určitou fiskální. Dobře, děkuji Silvi, říká pan předseda. Náš výbor pošle dopis komisi v tom ohledu, že opravdu jsme velice nespokojeni s tím, jak pomalu řeší naše požadavky a předáme to komisaři v tomto ohledu. Ano, děkuji za slovo. Ano, budu stručná. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat všem za jejich připomínky. Chtěla bych říci jednu věc, kterou už jsem řekla předtím. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout schody, která bude daleko sáhla, aby byla zajištěna efektivita jednání parlamentu. Ale chtěla bych říct si něco k tomu, co zde zaznělo. Nejdříve pokud je o eurobondy. Všichni víme, že eurobondy nejsou nic nového. Není to něco, co by bylo vynalezeno teprve během krize některými státy, které by najednou se chtěly zbavit dluhu. Nikoli. Je to myšlenka, která existuje už mnoho let a která souvisí s eh, hospodářskou a měnovou unii. Chtěla bych poukázat na to, že předchůdce této myšlenky se objevil již eh, v listopadu 2000 ve zprávě John Vinny. A tehdy se poukazovalo na to, že vydává bondu je důležitý nástroj pro posílení hospodářské a měnové unie. Nicméně tato myšlenka tehdy dále nepokr- nepokročila kvůli blokaci v radě. Nicméně celá tato věc eh, se objevila znovu jako koncept. Možná to souvisí eh, s krizí, která v současné době probíhá v eurozóně a v Evropské unii. A já se domnívám, že stojí za to se na tuto myšlenku znovu podívat. Myslím si, že bychom eh, měli skutečně tuto možnost eh, proskoumat. Nejde o to, aby se odpovědnost převáděla z národní úrovně na evropskou úroveň, aby se nepřenášela ze slabých států na silné státy. Ne, ale je to nástroj, jak umožnit Evropské unii, aby se co nejrychleji dostala z krize. A tento nástroj by mohl doplnit snahy na národní úrovni. Ehm, státy EU i eurozóny se snaží ehm, ozdravit své rozpočty. Hovoří se o zprávě ekonomických záležitostí, hovoří se také o sankcích v této oblasti. Ale já si myslím, že kromě sankcí potřebujeme ještě něco dalšího. Občané jsou ti, kteří nakonec ehm, platí eh, za věci. Já si myslím, že eh, občané by eh, neměli být odstrašováni od těchto evropských myšlenek, ať už se jedná o občany země, která je slabá nebo která je silná. A myslím si, že v každém případě občané by o nás měli slyšet více v této oblasti. Já nechci znovu eh, začínat tu diskuzi o eh, transakční dani, o daně z finančních transakcí na evropské nebo mezinárodní úrovni. V té zprávě v podstatě nejde o to poskytnout technickou odpověď eh, na tuto otázku. Existují zde nejrůznější parametry. Naše práce zde je především politickou prací. My chceme a musíme dosáhnout následujícího. Musíme vyslat jasný politický signál, silný politický signál, který poukáže na to, že je potřeba řádně proskoumat eh, tuto otázku, tuto možnost. Je jasné, že daň z finančních transakcí nebude moci být v Evropě zavedena, dokud nebudeme mít hodnocení dopadu ze strany Evropské komise. Ale my už teď musíme vyslat jasný politický signál. A také s ohledem na to, že Francie má nyní předsednictví G20, a Francie se už dříve vyslovila pro daň z finančních transakcí. A já se domnívám, že z naší strany, ze strany parlamentu, bychom nyní skutečně měli ukázat, že chceme pokračovat v tom, co už jsme dříve řekli. Měli bychom znovu říci, že se chceme vážně zabývat o touto otázkou a vydávat se tímto směrem. Musíme také tlačit na mezinárodní úrovni. A zde Evropa musí být dobrým příkladem, tak jak tomu bylo v minulosti. Samozřejmě politicky, technicky to se musí ještě projednat, jak by to mohlo fungovat. Já doufám, že se nám podaří v následujících dnech dosáhnout eh, řešení. Děkuji. Děkuji. Hlasovat budeme 1. února. A hlasování na plenárce v březnu, myslím si, že stanovisko skupin je docela jasné, čili nevím, zda to budeme ještě dále analyzovat. Budeme se prostě snažit dosáhnout dohody nebo alespoň objasnit jednotlivá stanoviska, čili tím bychom mohli ukončit tento bod a navrhuji, abychom se podívali na další bod na našem dnešním programu. To je zpráva pana Sabina Kutaše výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2009. Je mi to líto, pane Kutaši, že začínáme tak pozdě s vaší zprávou. Budeme se snažit samozřejmě vám dát co možná nejvíce času k dispozici. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se pokusím opravdu o stručnost, abychom získali trochu času a abychom opravdu mohli dokončit tento bod eh, do 10.30. Výroční zpráva pro EIB za rok 2009 by měla být analýzou aktivy této banky za rok 2009 a my navrhujeme určité hlavní směry pro kroky do budoucna, pokud jde o Evropskou investiční banku, protože je to důležitý partner Evropské, v rámci Evropské unie pro dosažení politických cílů a zároveň důležitý hráč v období ekonomické krize pro dosažení ekonomického růstu a finanční stability. Proto jsem se rozhodl zdůraznit tu roli, kterou hraje Evropská investiční banka při dosažení cílu pro strategii 2020, pokud jde o bondy, vydávání bondů a dále samozřejmě projekty, které by mohly vytvářet nová pracovní místa a produkovat růst. Různé projekty, které se dotýkají malých a středně velkých podniků, energetiky, dopravy, infrastruktury. Po přijetí Lisabonské smlouvy Evropská investiční banka získala více pružnosti v různých oblastech financování i různých aktivit, které může tato banka provádět. Evropská investiční banka může nabízet dokonce technickou pomoc a tvořit různé pobočky, protože tato technická pomoc je především potřebná v regionech, v konvergenčních regionech a tam, kde je potřeba rovněž více prostředků pro sociální fond. Jsem si vědom i všech názorů mých kolegů, které předložili pokud je o pozměňovací návrhy a druhý je lhůta pro předkládání těchto návrhů. 28. budeme hlasovat v našem výboru, dále to bude 15 ehm, března a 4. dubna bychom měli hlasovat na plenárním zasedání. Děkuji. Paní Hybnerová, já se omlouvám, říká paní Hybnerová, já jsem stínovou zpravodajkou i u této zprávy a opravdu to není zpráva, která by znamenala ten nezměněný stávající stav. Je to nesmírně důležité pro parlament, to načasování. Přichází to právě v tom kontextu víceletých finančních výhledů, různých úsporných programů, čili opravdu bychom si měli uvědomit, kde můžeme získat finance pro ekonomický růst. Právě proto bychom měli nahlížet tímto eh, způsobem i na tuto zprávu a měli bychom zdůraznit eh, zapojení této banky do budoucna, do ekonomického růstu a zároveň, aby fungovala jako jakýsi pákový efekt, aby mm, v podstatě eh, to mělo pozitivní dopad na získání dalších financí pro podporu ekonomického růstu a pro rozpočet. Dále bychom měli zdůraznit to, že EIB banka už reagovala zásadním způsobem při boji proti ekonomické krizi právě tím, že využívá tohoto pakového efektu v rámci našeho rozpočtu. Společně s Evropskou komisí připravili mnoho společných finančních nástrojů, které jsou zajímavé i právě z důvodu pákového efektu, které mají. Proto si myslím, že usnesení by mělo ještě jasněji reagovat na, nebo po, po, posílit zapojení této banky EIB eh, v, v možnosti hledání financování pro investice do budoucna. Proto si myslím, že bychom v tomto usnesení, v tomto návrhu usnesení to měli jasně stanovit. A Měli bychom se hovořit i o tom o úspěšném zapojení EIB do inovačních mm, finančních nástrojů v oblasti politiky soudržnosti, různé iniciativy v rámci městského rozměru, Jeremy, Jessica program, Jasmín um, iniciativa, mikrofinancování, malé a středně velké podniky, čili opravdu bychom měli uvítat toto usnesení, mm, protože samozřejmě, že to pokrývá i EIF, to znamená, měli bychom i po roce 2013 za podpory Evropské komise Evropského parlamentu nadále se snažit rozvíjet všechny ty tyto iniciativy teda i potom v roce 2013 a především propojit to s evropskými politikami, s financováním, které přichází teda jednak ze strany EIB banky, ale i finančních trhů obecně. V tomto ohledu si myslím, že bychom měli mm, jasněji reagovat na ty mm, bondy projektové, o kterých jsme hovořili, Vicky hovořila obecně o otázce, otázce transparentnosti, ovšem já osobně si myslím, že tyto bondy jsou považovány mm, za velice důležitý nástroj pro obrovské investiční Eh, investice do infrastruktury, které budeme potřebovat do budoucna. se tvrdí, že budeme potřebovat asi 500 eh, miliard eur pro sítě eh, ten, energetické sítě, to by měly být právě tyto teda bondy, které podporuje Evropská investiční banka, která je vydává. Proto v tomto ohledu předložím asi dva posměňovací, jeden, dva posměňovací návrhy, kterými bychom ještě posílili roli banky EIB při posílení toho pákového efektu na náš evropský rozpočet a zároveň role EIB v hledání nových nástrojů, které by nám umožnili do určité míry úspěšně reagovat na ty velké infrastrukturní projekty, ať už je to v oblasti telekomunikací nebo energetiky, protože uh, Ti, kteří se domnívají, že bychom to mohli financovat těmi přímými ehm, rozpočtovými prostředky EU, tak to si myslím, že je nerealistický přístup. Proto podporuji velice jasně důležitost tohoto usnesení ve stávajícím ekonomickém kontextu. Děkuji. Uh, Pane Klut, eh, chcete se vyjádřit jakožto další stínový zpravodaj? Nikoliv, dobře. Tak eh, další kolega, prosím. This was faster than expected, of course. Tak bylo to rychlejší, než jsem čekal. Nebudu teď mluvit za ALDE, ačkoliv jsem od vašich kolegů dostal nějaké zvláštní e-maily, takže děkuji. Děkuji za vaši zprávu. Obecná poznámka. Byl bych rád, abychom se znovu zamysleli nad tím, jak se eh, přiblížit eh, tomu mm, datu 2009. To je spíše procedurální otázka, protože poslanci, kteří jsou zde déle, nám mohou vysvětlit, proč eh, se vždy stává, že něco v roce 2011, co probíráme, vlastně Eh, jsme měli už probírat v roce 2009, když vypukla finanční krize, ale stejně děkuji za vaše zprávu. Musím znovu eh, říci, že zejména ta část která se týká využívání offshoreových eh, nástrojů a daňových rájů, tak absolutně souhlasím s vašimi návrhy a doufám, že díky tomu posílíme vývoj, ke kterému dochází už nyní v investiční bance v tomto ohledu. Obecně se domnívám, že nám chybí ve zprávě, a my proto předložíme pozměňovací návrh, snad ho podpoříte, chybí nám to, eh, že nové investice by měly mít environmentální dimenzi a chybí také strategie růstu to samozřejmě je taková tradiční eh, role, kterou eh, přijímají eh, zelení v politice, že chceme, aby politika a ekonomika na sebe brala tu zelenou dimenzi. Je tam podle mého názoru místo pro toto. Například v odstavci 11 až 13, kdy mluvíte o projektových dluhopisech, tam si myslím, že ty, ty jsou skutečně zapotřebí i pro dosažení ekologické transformace v našem hospodářství. Odstavci 17 tam jsou příliš obecné poznámky, které se e, týkají e, všech těch transevropských sítí a infrastruktury. To je obecně záležitost, e, kterou podporujeme. Ale pochopitelně i zde je třeba klást důraz na udržitelnou dopravu. Nemá smysl investovat velké peníze do infrastruktury, která kterou nelze eh, skloubit eh, s potřebami eh, boje s klimatickými změnami. Takže tady bych si žádal projasnění. Další záležitost, kterou považujeme za důležitou, je zefektivnění chování banky, pokud jde o energetické financování. Vy správně zdůrazňujete, že bychom měli klást důraz na obnovitelné zdroje energií ale omezujete to na rozvojové země. Já si myslím, že musíme usilovat o stoprocentní zajištění eh, našich potřeb obnovitelných zdrojů energie. A to, jak se nezapadá eh, do současného investičního chování banky. Takže EIB se prezentuje jako mm, banka, která podporuje obnovitelné zdroje, ale zároveň financuje projekty, které jdou naprosto proti klimatickým cílům EU, které jsme se tady odhlasovali. Například investice EIB do elektrárny eh, ve Slovensku. EIB tam věnovala 550 milionů eur. A tento jeden jediný projekt promrhá jakékoliv naděje na dlouhodobé klimatické cíle a jejich naplnění ve Slovensku. Do roku 2050 je tady závazek o snížení eh, eh, klimatických, respektive skleníkových emisí o 18 procent a vlastně veškeré eh, kvóty, emisní kvóty padnou pouze na provoz této jediné elektrárny. Takže veřejná banka, veřejné peníze nám financují přesný opak toho, o čem jsme zde rozhodli, co jsme se tady odhlasovali, k čemu jsme se zavázali rovněž na mezinárodní úrovni. Toto je třeba říci jasně, je to problém, který se týká celoevropského investičního chování. Nad rámec této věci se domnívám, že je třeba jasně říci, že chceme znát přesné informace ohledně toho, kolik peněz bylo použito na malé a střední podniky eh, oproti velkým korporacím. Tady bych si žádal větší průhlednost. Kromě toho bych byl rád, kdybychom věděli, jaké eh, závazky o poskytování informací eh, má banka za střednědobého hlediska. Myslím si, že jsou to klíčové záležitosti, už jsme na ně poukázali dříve. Opakuji, udržitelnost eh, a také zefektivnění standardů, pokud je o lidská práva a ochranu životního prostředí. Děkuji. Děkuji. Eh, já tady nemám úplný eh, seznam eh, stínových zpravodajů, proto vás vyvolávám v tomto zvláštním pořadí. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu Kutašovi za jeho návrh zprávy. Jinak sdílím se zpravodajem jeho zájem o podporu malých a středních podniků. Také souhlasím s panem Kutašem v tom, že třeba se orientovat eh, na blízkou budoucnost, tak abychom eh, dosáhli makroekonomické konvergence mezi členskými státy EU. Jak víte, kolegové, eh, loni řada středoevropských a severských států začaly růst, zatímco řada jižních států ještě nadále zůstává v recesi a to nám zhoršuje evropskou divergenci a myslím, že Evropská investiční banka by měla v této oblasti pomoci. Také souhlasím eh, s tím, že je třeba, aby EIB eh, vydala dluhopisy, abychom mohli financovat některé infrastrukturní projekty v EU. Eh, v tomto ohledu si myslím, že EIB by mohla nastavit seznam priorit pomocí metodiky, jako je například analýza nákladů a výnosů. A tak eh, dosáhnout nejvyššího multiplikačního efektu eh, ohledně evropského HDP v projektech. Já bych zdůraznil hlavně energetické projekty, jak o nich hovoří zpravodaj, což eh, jsou například projekty posilující nákladní dopravu. Já bych navrhl jako jednu z v IB například transevropské sítě nákladní dopravy vedoucí až do jihomořských přístavů Eh, což by jistě pomohlo evropskému trhu a zlepšilo to integraci evropského hospodářství. Pokud jde o rozvojovou úlohu EIB, tak zde se domnívám, že ačkoliv je důležité, abychom měli více pracovníků v této oblasti, tak ještě důležitější je spolupracovat eh, s místními subjekty. To by mohlo pomoci vytvořit kvalitní eh, pracovní týmy pro nejrůznější projekty. A na závěr souhlasím s tím, že hlavním cíly EIB eh, nebo s tím, jak jsou současné hlavní eh, cíle a priority EIB nastaveny. Děkuji. Thank you. Uh, game... Mnohokrát děkuji, Gay Mitchell. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Jako bývalý zpravodaj o EIB bych nejdříve chtěl pochválit za dobrou dobře odvedenou práci, ale nemám pocit, že by Evropská investiční banka proaktivně hrála roli, svoji roli a snažila se reagovat na současné potřeby. Člověk nemá pocit, že eh, by byla velkým hráčem a poukazovala na to, nyní máme největší krizi od 30. let a Eh, že by EIB měla nějakou jasnou vizi, co eh, dělat. Eh, nejsem si vědom toho, že by proběhl nějaký summit s EIB a s radou. nejmenším se setkal předseda EIB s Rompujem. Já se ale domnívám, že bychom se neměli soustředit jenom na tento mikro management, na ty mikro úvěry, které jsou nesmírně důležité, ale měli bychom se podívat také na to, jakou přidanou hodnotu přinesla EIB pro řešení krize, jakou roli se hrála. Víme, co dělala Evropská centrální banka, víme, co dělají ostatní instituce, ale myslím si, že nevíme dostatek o tom, co dělá Evropská investiční banka. Já si myslím, že by mohla dělat mnohem více, nebo bychom přinejmenším my měli více vědět o tom, co dělá. A já si myslím, že je správné podívat se na tu zprávu z roku 2009, protože musíme vědět, co dělala, ale musíme se podívat také na budoucnost. Musíme zde mít takový makropřístup a my zde ve výboru Ekon bychom si měli vyslechnout prezidenta Evropské investiční banky. Nemusí se přijít na slyšení, ale možná by nám mohl poslat několik stránek o tom, co dělá s ostatními institucemi na makroúrovni, aby Evropská investiční banka sehrála svoji roli v řešení krize. Evropská investiční banka by zkrátka měla sehrát svoji efektivní roli v tomto těžkém období. Ehm, máme zde zástupce EIB, pana Kréma. Takže pokud by chtěl ehm, něco rychle říci, dáme mu čas, prosím, jenom minutu. Vím, že je to trochu nespravedlivé, ale budeme muset hlasovat. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za výbornou práci, kterou odvedl a za velice dobrou spolupráci při přípravě této zprávy. Chtěl bych zdůraznit, že plně souhlasíme s tím, co říkala paní Hübnerová, hovořila o důležitosti nových finančních nástrojů, na kterých pracujeme. Já bych použil jenom tři slova, které opakoval pan prezident Mestat. A tyto nástroje by měly být jednoduché, aby byly transparentní, měly by být katalytické, tak aby přiměli ostatní hráče, aby se zapojili a zároveň by měly být revolvingové, aby bylo možné ty peníze co nejvíce znásobit. A k tomu, co řekl pan Giegold, chtěl bych říct, že bereme jeho připomínky velice vážně. Nedávno navštívil banku v Lucemburku, abychom hovořili o projektech. My zohledňujeme jeho připomínky, podporujeme evropskou politiku, nemůžeme říct, že bychom evropskou politiku nepro, eh, nepodporovali, jinak bychom neměli důvod existovat. A k tomu, co říkal pan Mitchell, chtěl bych říci, Bereme to, co řekl velice vážně. Prezident Mestat byl v září ve výboru Ekon, je ochoten přijít kdykoliv budete chtít. Pokud budete chtít, abychom připravili dokument a vysvětlili, eh, jak jsme poskytli 500 miliard financování navíc malým a, stejným, malým a středním podnikům a boji proti klimatickým změnám a na podporu soudržnosti. Jsme připraveni vám o tom dát více informací. Pane Kutaši, chcete reagovat? E, jenom stručně děkuji všem kolegům, kteří přispěli do diskuse. Já si jsem jistý, že najdeme řešení pro všechny otázky, které zde zazněly, včetně eh, toho problému zelených. Budu čekat na vaše pozměňovací návrhy a na to, že si o nich dále pohovoříme. Mnohokrát děkuji. Eh, časový harmonogram eh, lhuta pro pozměňovací návrhu 7. 2. Eh, ho, budeme hovořit 28.2. o pozměňovacích návrzích, hlasování 15. března a, a ve výboru Ekon a poté hlasování eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, tam je stanovisko 28.2. a na plénu by se o tomto tématu mělo hovořit v dubnu. Nyní budeme hlasovat. Dávám několik několik eh, minut, chviličku pro to, abyste se usadili. Máte připravené hlasovací karty? Can't read it now. yeah, I agree. You need Yeah. Your Peter was going to be here. Yeah, yeah, Where, where's he gone? Okay. Your mic still on. Have you have you got a? Oh, I'd like to I'd like to apologize, Mrs. Chairman. I... Chtěl bych se omluvit, paní předsedkyně. Nemám sebou hlasovací kartu, omlouvám se. Mohou všichni, kteří nemají hlasovací kartu, mi dát vědět, takže Vás z e ECR bez hlasovacích karet. Ještě někdo další? Jsou zde všichni? Zdá se, že jsme přišli o místo předsedu. Máte hlasovací kartu? That's all right. We can keep it, we can keep tally. So that's, that... Dobře. A budeme to počítat, že dva z ECR, jeden z EPP nemá hlasovací kartu. Můžeme eh, mít kontrolní hlasování, provést kontrolní hlasování. Takže kontrolní hlasování, prosím vás, eh, zmáčkněte knoflík, který chcete. Ještě ne každý zmáčknul knoflík. 37 eh, lidí má vsunutou hlasovací kartu, ale jenom 34, 35 hlasovalo. 36. Dobře. Takže myslím, že můžeme začít. Hlasujeme o zprávě pana Kutaše na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě. A první hlasujeme o pozměňovacím návrhu Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to elektronicky ověříme, protože to nebylo jasné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Dva z ECR a dva z EPP musíme připočíst. Ti nehlasují elektronicky. Končím hlasování. 28 pro, 10 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Pozměňovací návrh 11. Pro? Dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se. První část je přijata, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Druhá část je zamítnuta. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 12 zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to vyrovnané, takže jak hlasuje pan Hockmark? Takže čtyři navíc pro. Je to tak? Ano, takže je to přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Kompromis B. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Není to úplně jasné, kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis C. Jenom jedna část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je také přijato. A druhou část zkontrolujeme elektronicky, protože je tu taková zeměť rukou. Takže hlasujeme elektronicky o druhé části. Hlasovali všichni, ano, končím hlasování. Jasně je to přijato. Kompromis E, první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 49, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. Kompromis F. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to jasně zamítnuto. to znamená, že musíme hlasovat o jednotlivých návrzích. Takže pozměňovací návrh 50, kdo je pro, kdo je pro padesátku? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Všechno další odpadá. Všechno další odpadá. Takže kompromis G, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, pro? Proti?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 proti, zdrželi se, přijato. Kom, eh, pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro. Kdo je pro 86, kde proti? Strželi se. 86 zkontrolujeme elektronicky. rozdíl dvou, takže jak hlasují ti, co nemají kartu? Dva EPP, dva konzervativci, vy jste proti. Takže tři proti. Takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 87, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis L, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 95, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Mám zde jiný seznám, takže stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se přijato 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže 104 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? A je to přijato. Ale co eh, dělají ti, co nemají hlasovací karty? Zdrželi se, takže je to přijato. 105. Kde je pro, proti? Zdrželi se, zamítnuto 106. Takže 105 zkontrolujeme. Kdybyste zvedali ruce, bylo by to snažší. 105 zkontrolujeme elektronicky. Je to zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108. Pro? Proti? Zdrželi se? 108. Zkontrolujeme. Zamítnuto. 109, kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnuto. 110 pro. Proti. Strželi se. Zamítnuto. Kompromis M, kde je pro? Proti. Strželi se. Přijato. 115, kde je pro? Proti. Strželi se. Zamítnuto. 116 pro. Proti zdrželi se, myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme 116. Hlasovali všichni. Je to přijato. Dále hlasujeme o 124. Kdo je pro? Against. Zdrželi se. Zamítnuto. 171 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 125 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 127 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se. 128 ověříme. And that's carried. Přijato. 129 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro. A čili to nám vypadlo, omlouvám se. 131 pro, proti, zdrželi se, přijato. 132, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. může tam zůstat ta druhá část. Dobře, čili tam může zůstat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Stejně. 133. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Ještě jednou. Markus. Right. Markus. And that's overwhelming. Vidíme velikou většinu zamítnutou. Hmm, zdá se, že tam mnoho lidí změnilo názor. Takže další, 136 pro, proti. Pokud vidím pouze tři ruce, tak prostě musíme ověřovat. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. 139. That's carried. Přijato. Kompromis o dvě části. První část, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Druhá část je zamítnutá. 150. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď původní text k 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Q. Tři části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, ověříme to. Druhá část. Hlasovali všichni. Přijato. Třetí část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 173. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvanáctka. Ne, to odpadlo. 174 pro, proti. Ještě jednou 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text k 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme to. 177. Vote's open. Right, vote is open now. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. And the rest fall, so now 100... Zbytek nám odpadl, to znamená 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, 185 pro, prosím, abyste zvedali ruce. I'm sorry, I can't count coordinators because... Nemohu počítat koordinátory, protože prostě nehlasujete společně, takže 185. Kdo je pro? Proti? No dobře, jednoznačně, ano. Okay. Right, uh, rejected. Takže zamítnuto. Kompromis R pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Okay, right. Compromise. Esko. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Takže se dostáváme k návrhu 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 pro, čili to je identické 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zbytek odpadl, 197 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, 197. And Kolik tam musíme ještě teda přidat těch lidí bez karet? Tři, to znamená, to máme o tři více, to znamená zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Myslím, ověříme to. 202. Hlasovali všichni. Přidáme ještě tři hlasy proti, to znamená, návrh byl zamítnutý. 203 pro, proti, zdrželi se. Takže ještě jednou, 203, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 205, pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Ověříme to. 205. To si myslím bylo těsné. Zdá se, že neustále měníte názor. That's carried. Přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ovšem to ještě ověříme. Druhá část. more votes to vote. Hlasovali všichni. Closed. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě v pozměněné formě. Hlasujeme nyní. Okay, votes closed. Končím hlasování. Takže plus ještě tři hlasy, to znamená 35 pro, 6 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme. Blahopřejeme zpravodaji. Výborně. That's it for the vote. That's it for the vote. What's next? Uh, 13. Financial conglomerate. Okay, if you could settle with... Prosím, abyste se opět posadili. Dostáváme se k bodu číslo 13 na našem dnešním programu Finanční konglomerát. Sharon, mm. I need to leave for completing yeah, yeah, your yeah. notes for this afternoon meeting. Right, could we have quiet, please? Prosím, abyste se posadili, tak aby Teodor mohl představit svůj návrh této zprávy. Prosím o klid, říká paní předsedající, musíme pokračovat v našem dnešním programu. Je to budeme se zabývat návrhem zprávy Teodora Stoliana k finančnímu konglomerátu. Prosím, máš slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Cílem tohoto návrhu směrnice je zlepšit doplňkový dohled nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu. Rada a komise navrhují dosažení tohoto cíle ve dvou etapách. Ten první krok bude takzvaný quick fix, to znamená rychlá úprava stávající směrnice, která se dotýká doplňkového dohledu a to je cílem návrhu směrnice, který předložila Evropská komise. Druhý krok by měl být implementován do konce letošního roku, se dotýká spíše hloubkového přeskumu, důkladnějšího přeskumu komisí v tomto ohledu. A snad nám komise předloží návrh v následujícím roce. Čili jak to asi vypadá? u tohoto návrhu směrnice. Samozřejmě, že komise připravila ten svůj návrh, který se dotýká toho prvního kroku, ten nám už zaslala a máme to štěstí, že rada už se domluvila na změnách, které budou, které musíme zavést do stávající směrnice. To, co dneska předkládáme, jsou naše pozměňovací návrhy. Právě k tomu návrhu směrnice ze strany komise a rovněž tyto návrhy už jsou propojeny s většinou návrhů na straně rady. Než se dostanu k těm nejdůležitějším pozměňovacím návrhům, které navrhujeme v naší zprávě, kterou máte před sebou, bych vám rád, bych rád poděkoval Ivo Balešovi našemu poradci, za komisi, který byl nesmírně nápomocen při přípravě této, tohoto návrhu zprávy. Je zde mnoho technických změn, kterých cílem je to, aby ta stávající směrnice byla konsistentní s tím, co vyplývá z Lisabonské smlouvy a zároveň, naší směrnice, která se dotýká nového orgánu, Evropského orgánu pro dohled. Ať už jde o terminologii, ať už jde o nějakou korelaci těchto nových nařízení a směrnic se stávající směrnicí. To, co jsme udělali v rámci tohoto návrhu, je následující zavádíme některé změny do směrnice, která se dotýká solventnosti 2, která se dotýká pojišťovnictví a měla by začít platit v roce 2012. Rada rovněž i k této směrnici Solventnost 2 předložila pozměňovací návrhy. Další pozměňovací návrh, další návrhy, co týkají Evropského orgánu dohledu. Velice jasně zde hovoříme o tom, že ty obecné pokyny, které vydala tato, nebo vydaly tyto evropské orgány dohledu, budou provedeny prostřednictvím smíšeného výboru. Další sada pozměňovacích nebo změn se dotýká zvýšení transparentnosti vykonávání dohledu nad finančními konglomeráty. Rád bych zdůraznil i změnu, která se dotýká struktury těchto finančních konglomerátů, seznamu těchto konglomerátů, který by měl být zveřejněn. Rád bych vám řekl následující. Tento seznam těchto finančních konglomerátů je vlastně důvěrným seznamem. Není to veřejný seznam. My navrhujeme rovněž začlenit E, smíšené finanční holdingové společnosti a rovněž definování nebo zavést definici toho, co chápeme pod těmito holdingovými společnostmi, a to do doplňkového dozoru a zároveň zahrnout e, zprávu alternativních investičních fondů, zprávců alternativních investičních fondů. Další změna je zavedení tzv. zátěžových testů na úrovni každého finančního konglomerátu. Pravděpodobně si dovedete představit to, že zde funguje určitá lobby, s ohledem na tento návrh směrnice. Já už jsem měl možnost se sejít se zástupci finančního odvětví z oblasti bankovnictví i pojišťovnictví. Obecně řečeno, souhlasí s návrhem komise a rady. Jsou tam ovšem určité určité váhání, které se dotýká těch zátěžových testů, především z oblasti pojišťovnictví. Zasnívají hlasy, aby, ne, aby zde nedošlo k nějakému nerovnému, nerovné situaci mezi jednotlivými hráči. Například, když společnost, pojišťovací společnost, která patří nebo je součástí finančního konglomerátu, zda by teda měla být podrobena zátěžovým, zátěžovým testům a zatímco podobná pojišťovací společnost, která ovšem nedosahuje té prahové hodnoty, která je zde stanovená, není eh, podrobena zátěžovému testu. Toto jsou ty největší výhrady, které jsem pochopil mm, na schůzce se zástupci pojišťovnictví. Čekají nás ještě nějaké schůzky mm, k tomuto návrhu směrnice. Toto jsou hlavní změny, které navrhujeme. Samozřejmě, že poté, co obdržíme vaše připomínky, pozměňovací návrhy, tak zahájíme diskuzi s radou. Budeme se snažit dosáhnout kompromisu i když zde není mnoho nějakých změn k tomuto návrhu právě, které by byly jiné nebo odlišné od těch, které předložila rada. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, nyní Petr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl přivítat pozměňovací návrhy našeho zpravodaje. Děkuji také za jeho práci a vůbec týmovou práci celého výboru, pana Vanese a dalších eh, v kterou odvedli v oblasti lisabonizace a v těch všech dalších, protože my tady předáváme změny k několika různým směrnicím. Bylo těžké připravit eh, nějaké pozměňovací návrhy, protože většinou se na všem neschodneme, ale přece jenom se pohybujeme v podobných eh, mantinelech, což napomáhá spolupráci. A to, také tomu i v tomto případě zdá se, že tedy výsledky práce jsou dobré. Vaše pozměňovací eh, návrhy, dovolil bych si k něm některé poznámky a zmínil bych se, které se mi nezdají, které bych nepodpořil. Tak eh, například vítám návrh 31, kde eh, říkáte, aby společný výbor sledoval všechny regulované části konglomerátu. O tom jste sám mluvil, to myslím je velice relevantní. A je potřeba, aby všechny eh, ty příslušné úřady eh, byly zapojeny. Dívám se také na pozměnění návrhu komise, kdy se zakládají další kolegia. Já myslím, že není potřeba tady zavádět žádné nové úroveň, žádnou novou úroveň um, kolegia. Myslím si, že nic takového nutného není, je to spíše zbytečná komplikace. navíc k těm stávajícím orgánům, zdrojům a lidem, které už eh, máme k dispozici. Určité obavy mám, pokud jde o kompetence, které se navrhují pro ten společný výbor. Já podporuji to, abychom vyjasnili eh, pravomoci výboru a rozšířili je, tak mám obavy z těch jednotlivých rolí Nevím, zda by měl mít eh, ten výbor skutečně podobu právnické osoby. To bych ještě znovu přehodnotil. Pak relevantní kompetentní eh, orgány. Možná také není úplně eh, vhodná formulace třeba vyjasnit roli EOPA, EPA a SFS. Musíme si uvědomit, kdo je ten hlavní kompetentní um, orgán a ne navíc uh, přicházet s novými právními kompetencemi. Pokud jde o 39 a ty zátěžové testy, což je váš pozměňovací návrh, tak možná uh, dáváme příliš pravomocí tomu společnému výboru. Ty mají teď koordinační uh, funkce a možná by se chtěli rozrůst do budoucna, ale je třeba si uvědomit, co mohou skutečně eh, zajistit, jakou práci mohou opravdu eh, odvést eh, a zda se spíše nespolehnout na agentury, které mohou tuto práci odvést. Pokud jde o publikování zátěžových testů na webových stránkách a tak dále, to může mm, záležet také na národních dohledových úřadech, které by mohly o tomto eh, rozhodnout. A také pokud jde o zapojení eh, bank do eh, smíšených konglomerátů, jakou rovnováhu eh, tady eh, nastavíme. Myslím, že bychom se měli přiblížit eh, spíše americkému modelu v této oblasti a spustit k tomu diskuzi. Proto bych eh, navrhoval, aby eh, to hledisko finanční stability bylo pro nás hlas, hlavní. V této souvislosti například rozšířit návrh 52 a kde se hovoří o tom, že by měl být základ eh, pro finanční eh, konglomeráty, aby investovali více než 3 eh, svého kapitálu mm, do, do určitých eh, nástrojů, tak jak o tom hovoří ten posměňovací návrh. Já myslím, že o tom bychom měli ještě dále mluvit. Děkuji. Okay, thank you very much. Uh, right, I better confess that I... Uh, děkuji. Já jsem tady zároveň jako stínová zpravodajka za ALDE, takže bych řekla, že obecně souhlasím s tím, co uh, už zaznělo hodně s eh, tím návrhem samotným, návrhem této zprávy. Co mě zaujalo, když jsem se to procházela, byly ty zátěžové testy a ty mezery v tom dohledu. Myslím si, že je dobré, aby společný výbor měl možnost sledovat vývoj situace, co se děje a zajistil, že tam nikde žádné informace nechybí tak aby někde nebyl dohled dvojí a někde, aby úplně nechyběl, takže je třeba provést křížové kontroly, abychom zjistili, že ten dohled eh, funguje všude. Trochu mě eh, zamátlo to, kolik těch kolegí skutečně potřebujeme, jak už eh, řekl předřečník. Když se na to tak podívám a řeknu si, kterým směrem se to ubírá, znamená to, že celou věc ještě navíc chceme zkomplikovat, takže sama za sebe bych eh, řekla, že potřeba se na to ještě jednou podívat. Jinak vítám eh, skutečnost, že byla opět zapojena mm, ESMA, eh, že jsme neponechali tento orgán pro cené papíry a trhy stranou, jinak souhlasím s, také s tou právnickou osobností no, právnickým statutem toho společného výboru. Pokud mu jde pouze koordinovat, bude to v pořádku. Možná by měl ještě zajistit, že eh, se věnují správné prostředky na správné oblasti dohledu. Myslím si, že je to orgán, který by eh, se měl rozšířit, měli bychom mu dát více zdrojů. Na druhou stranu je třeba zajistit, eh, abychom mu nedali příliš povinností a při tom nedostatečné množství zdrojů. Takže tento výbor existuje, je to důležitá věc, je potřeba si ho spíše hýčkat. Jinak v tuto chvíli nečekám, že bychom předložili nějaké velké množství nových pozměňovacích návrhů. Spíše projdeme ty současné, zjistíme, jestli eh, to tak sedí. A nyní Filip Lambert za další, jako další stínový zpravodaj. Já bych ještě eh, doplnil, pokud to vůbec jde, ty odborné vystoupení dvou předřečníků. Nebudu opakovat to, co zde již zaznělo. Děkuji našemu zpravodaji za jeho zprávu. Také nebudeme mít eh, hodně pozměňovacích návrhů, zůstává jenom tato otázka. Víme, že ta směrnice se týká regulovaných subjektů a do jaké míry v této oblasti mm, jsou neregulované zvláštní účelové nástroje, které mohou projít eh, tím sítem a nebýt regulované. Exist, můžeme v tom něco udělat, abychom zajistili, že žádný, žádná struktura připomínající konglomerát eh, neunikne tomu dohledu. Myslím, že toto bychom měli vyjasnit, ale kromě této záležitosti jinak plně podporuji to, co si řekla ty, na co řekl předtím Peter. Děkuji za tento dobrý návrh zprávy. Myslím si, že to je oblast, kde se shodneme. Okay. Děkuji, Kej. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já souhlasím s tím, co jste zaznělo, takže se omezím ve svých připomínkách. Já si myslím, že původní zpráva komise je dobrá zpráva a eh, zpráva zpravodaje z toho dobře vychází. Já mám spíše otázku než cokoliv jiného. Proč EIFM nebyla původně zahrnuta do eh, dokumentu komise. Byl k tomu nějaký důvod? Já nevím, jaký by byl dopad zahrnutí těchto fondů, kolik konglomerátů by tak bylo ovlivněno. Já nevím, co vyplyne z toho eh, hodnocení dopadu. A proč něco takového nebylo eh, zahrnuto do tohoto návrhu ve chvíli, kdy to bylo předloženo až po směrnici o alternativních investičních fondech. Eh, jestli je zde někdo z komise, kdo by na to mohl odpovědět, tak by mě ta odpověď zajímala, protože já bych byla Eh, já bych byla ráda, kdybychom měli odpovídající informace, pokud jde o zahrnutí zprávců ehm, alternativních investičních fondů do této směrnice. Eh, já si myslím, že to je zásadní informace pro případné další pozměňovací návrhy. Máme zde zástupce komise. Nevím, jestli může odpovědět na otázku, proč zprávci eh, alternativních investičních fondů nebyly zahrnuti původně. Ano, jednoduchá odpověď. A Návrh byl původně předložen v červnu a tehdy ještě AIFM ehm, nebylo publikováno v eh, úředním věstníku. Nyní tomu tak je, takže eh, ten důvod byl spíše technický, čistě technický. Já ehm, se musím přiznat, že jsem se také eh, za, zamýšlela nad tím, proč jak je to se zahnutím eh, UCIT. Na závěr, zpravodaj, mnohokrát děkuji za vaše připomínky. Já jsem připraven spolupracovat se stínovými zpravodaji a také s naším poradcem panem Ivo Vanesem. A poté zahájíme diskuzi s radou a samozřejmě komisí. Děkuji. Mnohokrát děkuji, takže lhůta pro pozměňovací návrhy je 2. února. A hovořit se bude 28. února, hlasovat v výboru se bude 21. března a v dubnu by se mělo hlasovat eh, a v květnu by se potom mělo hlasovat na plenárce. Nyní se dostáváme k bodu 14 na pořadu jednání, systémy záruk v pojišťovnictví a zpravodajem je pan Peter Skinner. Mnohokrát děkuji, budu se snažit být stručný. Domnívám se, že systémy záruk v pojišťovnictví a budou pro všechny zásadní. A je to ale složité téma, pokud se podíváme na to, co existuje na v Evropské unii. A v jednotlivých členských státech existují různé přístupy, a které se soustředí na ochranu spotřebitelů. A v současné době jde ale také o ochranu daňových poplatníků, především s ohledem na to, že vlády nechtějí zasahovat. A já si myslím, že eh, je zde úzká souvislost se solventnost 2. A podle mého názoru je to také legislativa týkající se ochrany spotřebitelů. A tu musíme zohlednit. Z tohoto důvodu musíme trochu pozměnit náš přístup a od přístupu, který jsme měli v bankovním odvětví. Doufám, že kolegové mě podpoří, když řeknu, že pojišťovnictví není bankovnictví a bankovnictví není pojišťovnictví. A je to něco, co je odlišné a to bychom měli mít na paměti. Pojišťovnictví je specifické. Samozřejmě jsme se všichni zabývali otázkou solventnosti 2. A je zde důležitá otázka, jestli se dostaneme do další fáze. A pokud eh, budeme chtít, aby se kapitál pohyboval kolem eh, v Evropské unii, a potom je nutné, abychom měli na paměti spotřebitele aby eh, systém byl efektivní, aby systém umožňoval co největší účinnost pro výměnu kapitálu. Takže já jsem zvědavý na další přístup. Nejsme zde na konci celé cesty. Já se domnívám, že tato věc je velice komplikovaná. Většina zemí v Evropské unii má nějaký systém záruk v pojišťovnictví. Solventnost 2 poukazuje na vnitrostátní ekonomiku a na specifika. Já se domnívám, že základní princip by měl být princip domovské země spíše než eh, maximální úprava na úrovni EU. Eh, ve chvíli, kdy eh, dojde k bankrotu nějakého pojistitele, není to tak obrovské drama jako v bankovnictví. A z tohoto důvodu místní regulátoři nesou velkou odpovědnost, a pokud jde o selhání pojišťovny která může selhat eh, ze dne na den. Zároveň eh, jsme svědky toho, že je stále více eh, pojistných smluv, přeshraničních pojistných smluv. A víme, že jednotlivé pojišťovny mají různé názvy v jednotlivých členských státech. A jsou zde různé pobočky a i think we will see people buying insurance. Um, jejich počet neustále roste. A často lidé nevědí, kdo, ve které zemi je vlastně usídlená daná pojišťovna. A to znamená, že jsou zde velké rozdíly v Evropské unii a to je také důvod, proč tento systém bývá často kritizován. A použití principu domovského státu znamená, že budeme moci zajistit v podstatě stoprocentní pokrytí. A členské státy tak budou mít a přístup a k systému záruk, a který bude moci koexistovat s jinými systémy. A každý, kdo kritizuje tento přístup, každého bych se zeptal, jestli si je vědom toho, že existují společnosti, které zkrachovaly, pojišťovací společnosti, které zkrachovaly. A ten dopad nebyl možná tak obrovský jako v bankovnictví, ale přesto byl na jednotlivce velký. Já bych doporučil, aby IOPA standardizovala proces, EIOPA standardizovala proces, aby se snažila zavést normy v této oblasti. Na To souvisí také s Omnibusem 2. Zároveň se domnívám, že je nutné mít definici malých a středních podniků. A je, já zde mám určitý problém s tím, aby EGS pokrývala právnické osoby. Dokud nebudeme mít definici malého a středního podniku, není možné něco takového požadovat. A pokud jde o strukturu a fungování IGS, já se Dopnívám, že eh, požadavek, aby zde byl jeden fond, je přehnaný. Nemyslím si, že eh, zde existuje stejná situace v pojišťovnictví, jako byla v bankovnictví. Je zde celá řada Um, otázek, které jsou naléhavé, jako například to, že lidé se nemohou uh, zbavit některých um, smluv, uh, které pro ně jsou nevýhodné, ale není to tak závažné jako v případě bankovnictví. Další otázka je um, fungování fondu ex ante. Uh, um, Vzhledem k tomu, že zde není tak velké nebezpečí selhání, je otázka, jestli by mě měl existovat eh, fond ex ante. Je nutné zamyslet se nad tím, jakým způsobem by měl fungovat eh, měl fungovat systém záruk v členských státech. Já si myslím, že to komise ví také velice dobře, že výrazné kapitálové požadavky v rámci solventnosti 2 již existují. Tam máme minimální kapitálové požadavky, tam máme a to znamená, že zde máme určitou eh, rezervu a zároveň zde máme ratingové agentury, které provádějí um, hospodářské hodnocení množství kapitálu. Takže eh, kolik dalšího kapitálu je ještě potřeba? Máme zde zároveň, zároveň intervenci regulačních orgánů. Já si myslím, že mechanismus ex ante zkrátka nedává smysl, protože představuje nadměrné zatížení. Takže to byly Eh, moje úvahy na úvod a těším se na další diskuse. Eh, e děkuji, pan Karas za EPP zde nemůže být. Nevím, jestli je zde někdo jiný za EPP, který by ho zastoupil. Takže Ole. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Tohle není jednoduché téma. Já víceméně s Pítrem souhlasím. A domnívám se, že vysvětlení v Bílé knize komise nespočívá v tom, že by zde byly nějaké argumenty, které by mě přesvědčily a já se si také nemyslím, že se zde uvádí všechny nezbytné věci. Nicméně Pítr je odborník. Já se zabývám jinou směrnicí, která ale úzce souvisí se systémy záruk v pojišťovnictví. Jak Pítr řekl, je zde rozdíl mezi pojišťovnictvím a bankovnictvím. Ochrana spotřebitele je prioritou číslo jedna pro komisi. Není ale něco takového pokryto už solventností 2? Do značné míry, jak také řekl Pítr? Um, možná je to zvláštní, že zde nehovořím ke zpravodaji, ale spíše ke komisi. Dále otázka hospodářské soutěže. Je pokryta v Bílé knize takovým způsobem, jak by být pokryta měla? O tom také nejsem přesvědčen. Dále. Finanční stabilita. Existovaly problémy týkající se pojištění během finanční krize? Bílá kniha zmiňuje pojišťovny v Evropě ale pravda je taková, že ne mnoho pojišťoven selhalo během finanční krize. A pokud má jednotný trh fungovat, musíme mít přeshraniční úpravu. Nicméně otázka je, jestli tento přístup je ten správný. A jedna z nejvíce citlivých otázek je ten systém financování ex ante. Jak víte, řekli jsme, a myslím, že to podpoří většina v tomto výboru, že potřebujeme vědět, kolik dáváme do finančního systému v současné době a kolik banky zaplatí. Víme, že neplatí žádné peníze, že za selhání budou platit spotřebitelé. A otázka je, jestli to je dobré pro dobře fungující trh v Evropě. Já skutečně nevím. Jak vidíte, jsem trochu tímto tématem zmatený. A myslím si, že budeme muset vést další otevřenou diskusi ve výboru i se stínovými zpravodaji. Budeme se muset vyslechnout, co se jednotlivé politické skupiny myslí o tomto návrhu. A budeme se muset zamyslet nad tím, jak se k tomu postavíme. Také jsem zvědavý na to, co nám řekne komise, protože mě skutečně musíte přesvědčit, musíte přijít se silnějšími argumenty, které podpoří tyto návrhy. To je můj závěr. Nejsem si úplně jistý, jestli je to správný přístup. Děkuji, Vicky. Děkuji za slova. Děkuji <laughs> za to, že jsme tady to časově dokonce předběhli, ovšem je mi to je mi líto, že jsem přišla opravdu pozdě, neslyšela jsem úplně všechno, co říkal zpravodaj, ovšem z, z fyzického pohledu je pro mě dobré si občas zacvičit a běžet tady na pochodbách. Pokud jde o tuto záležitost, pokud jde o pojišťovnictví, samozřejmě, že je to oblast, která je nesmírně odlišná. Máme zde rizika, která jsou spojená s životním pojištěním, vozidla, pojištění a tak dále. To nejsou korelo, mm, tam nejde o korelace. Pokud jde o ekonomické eh, chování, vidíme, že je tam obrovská možnost expozice a tak dále. Čili to, že by mohly pojišťovny selha, nebo mnoho těchto pojišťoven, řekněme v jednom okamžiku, to není propojeno s tím, se stejným rizikem, které vidíme v bankovním sektoru a to je pro mě ten hlavní důvod. Hlavní důvod, proč toto masivní ex ante, proč tento fond, masivní fond není zapotřebí, protože ty okolnosti, pokud je o pojišťovnictví, a teda to základní, takže samozřejmě, že to zajišťovnictví, tak tam je ta situace jiná, ovšem klasické produkty, to znamená životní pojištění, vozidla, pojištění vozidla a tak dále, čili v této oblasti to je opravdu, to jsou jednotlivé oddělené společnosti, ovšem pokud tam ta kapitalizace je, provedena správným způsobem na základě solventnosti 2, tak by to mělo být pokryto. Samozřejmě, že nemůžeme zabránit tomu, aby se lhala, řekněme, aby došlo k bankrotu jedné pojišťovny. To znamená, že musíme mít nějakou možnost záruk. To je velice důležité, jaký systém záruk. Vlastně pojišťovnictví některé země mají, každá země má trošku jiný systém, některé to poskytují, některé neposkytují. Jistě to může být pro uh, klienta trošku matoucí, když se podívají na různé produkty, produkty které nabízejí různé pojišťovací společnosti založené v různých státech. To, že bychom potřebovali plně harmonizovaný, identický systém v celé Evropské unii, abychom překonali tento problém, to si myslím, že opravdu je trochu přitažené za vlasy spotřebitele mm, prostě můžeme informovat o rozdílech v různých systémech. To znamená, jsou zde určité prvky, které se týkají osvědčené praxe, to můžeme sdílet, nepotřebujeme plně financovaný fond, tento ex ante fond, pokud jsem to správně pochopila, tak některé členské země mm, mm pojiš, pojišťovny by platily teda za manažerské náklady, admin náklady, ovšem pokud by nebo to by podle mě byl model, který, který bychom mohli využívat i v ostatních případech, pokud by tam došlo k nějakým velikým případům očkodnění. Čili já opravdu se nedomnívám, že potřebujeme harmonizovat ani pokud jde o to refinancování, protože tato oblast toho základního sloví je prostě diametrálně odlišná. Pokud jde o analýzu dopadu, vím, že komise se nedívala na možnost pojišťování eh, automobilu. Já si myslím, že to je podobná záležitost jako životního mm, pojištění, čili nechápu tu logiku na straně komise. A tím bych svůj příspěvek ukončila. Oh, Astrid. Astrid? Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mm, nevystupuji jako stěnová zpravodajka, protože nejsem stěnovou zpravodajkou a ti, kteří jsou stínoví zpravodaj, tak by skutečně měli být eh, přítomní, když hovoříme o této o této zprávě, protože to je, to je velice důležitá, to je základní věc pro mě. Já jsem se věnovala jiným záležitostem, mám mnoho jiných povinností, mm, takže jsem neměla možnost se podívat úplně dopodrobně na tento návrh. Všem mám takovou velice primitivní základní otázku na zpravodaje. Máme zde solventnost 2, máme zde nové struktury dohledu, pokud jde o pojišťovnictví. Zdá se, to nám teda nestačí, to je můj dotaz. To je nedostatečné. Eh, Děkuji. Já bych to ještě jednou vysvětlila. pane Karas měl přednes prezentaci ohledně v IMCO korpora, o zprávě v oblasti korporací, takže mm, bohužel, bohužel se nemohl zúčastnit našeho jednání, ovšem je jeho asistent, který dělá poznámky, takže bude informovaný. Já jsem se rovněž zapsala na seznam, protože máme čas, být. já my mm, už jsme i v oblasti slovenstnosti dvě spolupracovali, máme tam podporu skupiny, mám tam určitý plán v tomto ohledu, to s tím ovšem ještě můžeme počkat. U solventnosti dvě. Tam jsme jasně řekli to, že očekáváme určitý způsob, určitý systém zárok, čili my jsme už komisi jaksi poňoukli tímto směrem, měli jsme um, konzultační proces po solventnosti dvě v minulosti, já si snažím se vzpomenout vše, co jsem tam přednesla, ovšem to, co bylo pro mě opravdu nesmírně důležité v tomto odvětví, je to, jak opravdu vehementně vystupovali proti této myšlence ze strany některých členských států. To mě překvapilo, že když jsem se na to podívala podrobně, tak v podstatě Um, ano, v podstatě tam byly určité záruky, určitým způsobem to představovalo určitý systém záruk. Akur, akorát prostě nechtěli, aby tam byla nějaká, nějaký systém předfinancování, obrovský systém, který by jaksi rozdělil více prostředků ještě do více škatulek a tak dále. Čili na to bychom se měli podívat pozorně, protože samozřejmě, že um, ten systém v jednotlivých členských státech je různorodý. Pokud jde o záruky, tak to by měla být ta poslední záchrana věcí. Já, já se obávám, že se dostáváme až do té oblasti, až přílišné ochrany spotřebitele. Je to nesmírně nákladné. Spotřebitel přestane uvažovat, přemýšlet a to je opravdu velice nebezpečné, nejnebezpečnější. A ten nátlak tam vždy bude, ten tlak tam vždy bude, um, to znamená ten tlak na nějaké velice rychlé vyplacení v rámci zárok, aniž bychom um, uvažovali a snažili se informovat spotřebitele, aby opravdu byli informováni. Potřebujeme prostě poskytovat informace a, mm, a říci, že to prostě takto nefunguje, protože to prostě v bank eh, nemůž, není to tak, že byste najednou neměli z čeho žít nebo dojde k nějaké kalamitní situaci v bankovnictví a podobně, která by měla dopad na váš život nebo zásadní um, dopad Samozřejmě, že v oblasti pojišťovnictví, protože je to různorodá oblast, můžeme říct, že ano, v některých oblastech je to naléhavější záležitost, abychom zasáhli. Proto podobně jako ostatní kolegové rovněž nechci nějaké generalizované, standardizované řešení, řekněme, nějakého předfinancovaného nástroje, který bychom nějak upravili poté na míru. Vím, že v solventnosti dvě ovšem jsme něco takového požadovali, čili nemůžeme komise kritizovat za to, že připravila tento návrh, i když si myslíme, že něco podobného v této oblasti zrovna nepotřebujeme, nebo že by to nebylo až tak zapotřebí, tak jak to tento návrh jak to je v tomto návrhu začleněno. Nemám zde nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Zpravodaj by jistě rád si poslechl i názor komise, pokud se máme někoho za komisi. Myslím, že tam padlo několik dotazů. Máme zde někoho za komisi, kdo by chtěl, ano, pan Fulflinder. Thank you. Thank you for, uh, děkuji, děkuji zpravodajovi a děkuji také všem, uh, kdo vystoupili v diskuzi. Naše bílá kniha eh, uvažuje o minimální harmonizaci eh, režimu eh, v oblasti pojišťovnictví, tak abychom sladili rozdíly mezi členskými státy. V tuto chvíli asi 12 států už podobný systém má. My víme, že existují problémy s aplikací tohoto systému když se řeší požadavky zákazníků z jiných států. Viděli jsme, že, to, že svůj dopad má také finanční krize a jak vidíte v Bílé knize, tak jsme tam naznačili určité důvody, proč si myslíme, že podobný systém by byl potřebný. Poučili jsme se z ekonomické krize a solventnost 2, jak jste sami řekli, nemůže eh, bránit selhání pojišťoven a Navíc narážíme na nerovné eh, podmínky pro podnikání eh, firm v jednotlivých členských státech a dopad to může mít i na finanční trh. My tedy navrhujeme minimální systém a ta bílá kniha naznačuje určité oblasti, kde si myslíme, že ta harmonizace by měla proběhnout. Eh, víme, že tady bude i nadále velká volnost pro členské státy, aby si upravili své přístupy. Kromě toho eh, končíme s analýzami všech příspěvků, které jsme obdrželi k Bílé knize. A samozřejmě, že vás potom seznámíme s výsledky procesu konzultací. Dále se těšíme na jakékoliv eh, další pokračování této diskuze a rádi vám nabídneme další podrobnosti pokud se tak budete přát. Pokud jde o otázku pojištění motorových vozidel, tak to je vyčleněno z tohoto návrhu, protože to řeší jiné směrnice. Ale jak už jsem říkal, velice rádi vám nabídneme podrobnější informace, pokud se tak budete přát. Ale v tuto chvíli si především přejeme vyslechnout vaše názory. Děkuji, takže teďka Petr. Ano, já bych chtěl také zareagovat na ty otázky, které tady padly. Vicky naznačila eh, tu otázku zajištění a vztahu jednotlivých eh, pojišťoven a na to, nakolik se to dotýká samotných eh, zákazníků. A pokud mám navázat na to, co řekla paní kolegyně zastupující EPP, e tak eh, ano, musím říci, že dobře, že máme solventnost dva další názory eh, na nástroje, ale samozřejmě nebráníme tomu tak stoprocentnímu selhání nebo nenabízíme stoprocentní eh, záruky. A jde o to, že my jsme se tímto už prošli s Equitable Life, jak se možná vzpomenete. Jde nám o konsistentní přístup a Myslím si, že je možné uvažovat o systému minimální harmonizace, jak říká eh, eh, komise. Pokud to všem chcete nějaký fond eh, ex ante, tak vlastně usilujete o maximální plnou harmonizaci. Podobně, když jde o problematiku právnických a fyzických osob, tady bychom se možná měli vrátit spíše k systému ex post. Možná by nám mohl pomoci společný výbor a pokud proto chcete nějaké mm, financování jak té tady nechápu potom tu eh, logiku. Víme, že ta selhání eh, v pojišťovnictví eh, nejsou taková jako v bankovnictví. Nelze toto, s, nelze toto směšovat a neměli bychom tady zacházet pojišťovnicí takto daleko. Děkuji. Já vám jenom připomenu, že eh, pro pozměňovací návrhy máme termín eh, a pardon, zvážení návrhu zprávy, projednání návrhu zprávy. To by mělo proběhnout 28. února takže máte na to pitře jeden měsíc. Pozměňovací návrhy do 11. března. Zvážíme 13. března, 2. května ve výboru a a nakonec v červnu hlasování na plenárce. Nemám tady potom další e, poznámky k bodu různé, takže už jenom ohlásím datum příští schůze. Bude to 1. února od 9 hodin ráno a poté odpoledne od 3 hodin. Tímto končím naše zasedání takto v předstihu. Děkuji vám.